Ladies and gentlemen, I apologize for that. Dámy a pánové, omlouvám se za toto mírné spoždění. Snažím se být eh, všestranně činná, ale každopádně jsem moc ráda, že jste mezi námi. Pár změn pořadu jednání na úvod. Pod položkou 3 aktualizace eh, o směrnici hm, CPC a pak položka 4, to je dialog s komisí o první integrované zprávě o provádění unijní standardizační politiky. To bylo odloženo a položka 4, 6, bod 6, legislativní eh, hloubková kontrola bude posledním bodem zítřejšího pořadu jednání v 16.40. Pokud tedy z mé strany už tedy není nic více. Nevím, zda eh, ještě v 19 hodin by někdo rád se připojil k neformálním eh, přípitku v baru pro eh, poslance, kolegy poslance tedy zvu. Tak budu ráda. A jinak eh, přecházíme na, k Olžině. Kyně Milaviky, eh, já eh, řeknu stručně průběh prvního trialogu, který jsme zahájili minulý čtvrtek v prostorách rady. Na něm jsme kromě všech formálních technických záležitostí, jako je odsouhlasení harmonogramu a čtyřsloupcového dokumentu, identifikovali také seznam politických otázek, kde se nejvíce pozice všech tří institucí liší, eh, kterými jsou tedy zejména eh, institut rozsáhlého porušování práva s unijní dimenzí, eh, potom jsou to takzvané, nebo je to takzvaná promlčecí lhůta ve článku 4, pak je to soubor pravomocí dozorových orgánů a způsob jejich vykonávání, Eh, výstražný mechanismus a zapojení spotřebitelských organizací či asociací obchodníků. Eh, to jsou ve stručnosti ta, ta hlavní témata, eh, kterými se budeme zabývat na dalším trialogu, který proběhne ve Štrasburku Eh, chtěla bych také poznamenat, že parlament eh, rovněž ustoupil radě eh, v otázce restrukturalizace textu. Při, při, přitom ovšem zdůraznil, že se jedná pouze o technické usnadnění vyjednávání v tomto konkrétním případě bez vlivu na politické priority Evropského parlamentu. Práce nyní pokračují velmi intenzivně také na technické úrovni protože se jedná opravdu o velmi rozsáhlý a technický text, eh, ale všechny tři instituce se společně zavázaly, že se pokusí uzavřít dohodu ještě za stávajícího předsednictví. Chtěla bych také, aby nezapadlo, že bych ráda poděkovala za velmi konstruktivní spolupráci všem stínovým zpravodajům, všem kolegům, takže eh, práce pokračují. Thank you very much, Olga. So the... Děkuji. A další položka na našem pořadu jednání. To je zpráva Marie Grapiny, která tady není, ale ona ne. Ona se nám přes, přesedla. Takže tady máme eh, tu agendu dovedností pro Evropu Marie Grapiny a bude to Dante, prezent, který prezentuje. Děkuji, děkuji paní předsedající. Ano, já omlouvám paní Grapiny, ona se na mě obrátila, abych zde eh, krátce eh, přenesl jako její eh, pomocník. Takže děkuji stínovým zpravodajům a všem kolegům, eh, kteří eh, přispěli poznacími návrhy. Cílem tohoto návrhu je, aby všichni občané, občanky měli přístup k širšímu spektru kompetencí, aby mohli se lépe vzdělávat a zejména se to týká mládeže, která je tím lidským kapitálem. Bylo tam předneseno přeneseny pozměňovací návrhy v důležitých aspektech, zejména e, odstraňování administrativních překážek, což je rovněž cílem zvyšování mobility, kvalifikací a posilování sociální dimenze. Rovněž se zde zdůrazňuje, že Evropané musí obohacovat své dovednosti, aby jednak byli schopni lépe bojovat s nezaměstnaností, ale na druhé straně, aby se evropská Evropská hospodářská soutěž posílila. Ještě další záležitost, která se změní v pozměňovacích návrzích, je, že musíme reagovat na skutečné potřeby pracovního trhu a tam se navrhuje, že by se komise měla ujmout úkolu proskoumat národní eh, jakoby osnovy či plány vzdělávání a navrhla nějaké změny. Tady by se mělo využívat té platformy IMI, a rovněž i eh, budovat na těch technologických dovednostech, které už máme a obohacovat je. Technologické dovednosti by měly už být součástí osnov od samého začátku vzdělávání. Rovněž je nutné, aby eh, komise přispěla i v oblasti digitalizace s tím, aby všechny věkové skupiny měly přístup k obohacování dovedností. Takže tím zatím pracujeme. Hlasovat by se mělo ve výboru 14. května, 11. května a ještě jméno kolegům děkuji i sekretari. E a Eva Mandel za EPP. E, ano, děkuji Vicky a vítej zpátky v Bruselu. Já chci rovněž poděkovat všem kolegům, za jejich práci i za pozměňovací návrhy. Je jasné, když se podíváme na ty pozměňovací návrhy, že vlastně všichni si uvědomujeme, jak je zásadní záležitosti být vybaven příslušnými dovednostmi pro budoucnost a rovněž i pro budoucnost vnitřního eh, společného trhu. To má velkou váhu. Dosavadní spolupráce byla velice plodná, všichni kolegové přiložili ruku k dílu a význam spočívá v tom, že vzdělávání je jedním z těchto klíčových oborů, které se musí stále více europeizovat a mělo by být nadstranické. Všichni by se měli snažit o kvalitní vzdělávací systémy. Nejde vůbec o to, co například děláme my, co dělá nějaká jiná instituce. Tady, tady jde, aby spolupracovali všichni. I mezi odvětvově a rovněž i ve smyslu mnoho víceúrovňové zprávy školských zařízení. A já jsem velice ráda, že všichni kolegové to vidí podobně, že je třeba se právě vzděláváním a dovednostmi na společném trhu zabývat i včetně našeho výboru. Těch několik málo poznacích návrhů, se kterými jsme přišli, má za úkol posílit priority a určité záležitosti, například všechny věkové skupiny by měly mít přístup k digitálním dovednostem a podporovat i podnikatelské dovednosti, a od nejmladšího věku už zlepšovat eh, vzdělávání ve smyslu dovedností, eh, usnadňovat přeshraniční mobilitu odborníků, školení učitelů a přizpůsobování systému odborného vzdělávání situaci na trhu. Já vím, že mnoho kolegů v této sněmovně, když slyší, že se něco týká školství, tak oni víceméně vypnou a Mm, nebo od toho dávají ruce a tvrdí, že je to v rámci odpovědnosti členského státu. Ale nesmíme zapomínat, že kdykoliv se zmiňujeme o mm, Evropě, která eh, má eh, vzkvétat, která eh, má společně být úspěšná, tak to nepůjde bez nějakého univerzalismu v tom, jak vzděláváme učitele, jak přistupujeme k odbornému vzdělávání a tak dále, pokud chceme uspět jako celá pevněna. Tedy ještě jednou zdůrazňuji a chci poděkovat všem, kteří spolupracovali na této zprávě, že opravdu nesmíme na toto téma nahlížet pouze jako na výlučnou záležitost v pravomoci členských států. Naopak bychom se měli snažit ovlivňovat jak náš stát, tak i všechny jiné, jiné zainteresované strany, že se jedná o téma, které je v zájmu všech. Thank you. Děkuji. Takže eh, eh, místo Ulrike Trebedius tady máme Brian Common. Vítám tě, kolego, na půdě výboru. Dobrý den. V první řadě děkuji. Já jsem zde zástupce Ulrike Trebezius a chci poukázat na skutečnost, že srdečně eh, paní Grapiniové děkujeme Děkujeme rovněž všem stínovým zpravedajům za tu práci, kterou doposud odvedli. Eh, podle našeho vnímání se jedná o několik důležitých pozměňovacích návrhů týkající centralizace a europeizace. Tam trochu jde dále než eh, čeho se snažíme docílit. Musíme si uvědomit, že přece jen vzdělávání je výlučnou pravomocí členských států a pokud se nám zdá, že vidíme určité deficity, tak tam se musí přece jen využívat, a to výlučně, princip subsidiarity, protože ty školské vzdělávací úřady, to jsou buď národní nebo regionální záležitosti a tady nikomu nepomůžeme, pokud se budeme snažit o nějakou centralizovanou evropskou politiku. I v této oblasti. Místo toho naopak vycházíme z toho, že určitá konkurence, určité soutěžení mezi různými vzdělávacími systémy je oživuje a vede k větší flexibilitě a vede k výstupům, které skutečně pak to, které hospodářství potřebuje. Tady nelze vše standardizovat ani vytvářet celoevropské normy, protože ono se to i tak nepovede. Rozhodně nikoli v dohledné době. Místo toho bychom si měli rozmyslet, co lze zlepšit v přeshraniční oblasti, pokud si ten, který členský stát s tím až tak dobře neporadí. Například programy výměny studentů, programy výměny žáků to je logické, že tam se to musí odsouhlasit, koordinovat, jinak by to nefungovalo. Rovněž je třeba přijít systémem o uznávání nejrůznějších diplomů či závěrečných zkoušek, protože je v našem zájmu, aby jak zaměstnavatele, tak i naši mladí lidé byli uplatnitelní a byli schopni se začeňovat na pracovní trh na základě skutečných dovedností a kvalifikací. Ale jinak se zamýšlím, zda má smysl se snažit zlepšovat něco na celoevropské úrovni. A rovněž jak neustále eh, odpřísáháme, že je třeba posilovat malé střední podniky. No, ono je to v zásadě pravda, ale pokud si chceme upřímně najít čistého vína, tak je neposílíme tím, že se budeme pokoušet dospět nějaké jednotě celoevropské, která je i tak iluzorní. No a v souladu s tím je třeba přece jen eh, dovolit, aby osnovy či učební programy byly založeny na regionálních principech a potřebách. A neměli bychom vůbec si brát jako téma určité záležitosti, které jsou pojmy, s nimiž si nic nepočneme, například obecné digitální dovednosti musí se rozhodně uznat, že občan a mladý člověk musí mít šanci, aby pokud něčeho dosáhne ve vzdělání, měl v celé Evropě šanci, ale víc ne. Děkuji. Is anybody here from Aldi? Je tady někdo za Aldi? Or from the Greens? Nebo za Zelené? And uh, is anybody wanting to speak for the GUE?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 Děkuji, tohle je opravdu důležitá otázka na pořadu jednání. Jde tady o schopnost inovovat, vytvářet pracovní příležitosti. A eh, otázka je, jak zaplnit ty mezery v dovednostech. V tomto návrhu máme tedy, eh, je potřeba zaměřit se na několik priorit. Členské státy to musí opravdu brát vážně. Eh, Pokud to budou brát vážně, řada věcí eh, lze dělat lépe v členských zemích, abychom dosáhli zlepšení třeba při uznávání dočasných dovedností. Také je potřeba mm, zaměřit se na to, jaké strategie by mohly být součástí řešení musíme také využívat všech možností, která nám nabízí digitální ekonomika. A vzdělávání se musí zaměřit na vedoucí schopnosti, sociální dovednosti, programování a teoretické znalosti také se musí pojit s praktickými dovednostmi. A já se těším na tuto zprávu. Děkuji. Další řečníci? Nikoli. takže můžeme postoupit dále. Hlasovat budeme 11. května. Nyní přecházíme k přeshraničnímu dodávání balíčků. Biljana Borzan za SAD na slovo. Predsjednice, dragi kolegice i kolege, želim se prvo zahvaliti na... Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně. Nejprve děkuji za velký počet pozměňovacích návrhů. Informuji vás, že došlo k výměně informací mezi stínovými zpravodaji a já jen mohu říci, že se těším, protože mm, opravdu doufám, že to budou velmi konstruktivní diskuse. Nyní tedy zaměřme se prosím jenom na ty pozměňovací návrzy, návrhy. Nebav, nebavme se zatím o kompromisích. Eh, přeshraniční eh, doručování balíčků je velmi komplexním trhem. Je zde celá řada faktorů, které je potřeba eh, zohlednit. Takže je těžké najít řešení, která by vyhovovala všem. Jedna věc je ale jistá. Řešení nalézt musíme. Protože v podstatě v tuto chvíli se jedná o brzdu v rozvoji digitálního trhu. Měli jsme asi 300 pozměňovacích návrhů, některé z nich byly poměrně konstruktivní, co lze například o snížení administrativních nákladů nebo také snížení nákladů pro spotřebitele, kteří si přejí lepší dostupnost, lacenější služby v tomto nařízení musíme trvat na tom, aby konečný text nařízení obsahoval všechny prvky, které umožní vytvořit větší přidanou hodnotu pro spotřebitele. V průběhu analýzy pozměňovacích návrhů jsme eh, také eh, se zabývali otázkami eh, poštovních služeb, postojem komise k tomuto a já si ráda vyslechnu vaše stanoviska a vaše argumenty, co se týče těch jednotlivých pozměňovacích návrhů. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní za EPP. Máme Antonia. Antonia López? Zde není. Aha. E, za to se omlouvám, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat e, naší paní zpravodajce eh, Biljaně Borsan, která odvedla skvělou práci. Eh, také děkuji naší eh, stínové zpravodajce a možná se k nám ještě přidají další později, respektive kolega. Já tedy zaujmu jeho místo v tuto chvíli musíme vzít v potaz několik velmi důležitých bodů. Za prvé, věřím, že článek 6 návrhu smíchá věci, které jsou nesměsitelné. Takže na jedné straně máme univerzální eh, poskytování služeb, tady máme směrnici, která už eh, definuje rámec, který zodpovídá za celkový eh, trh, zasahování taky do trhu. Ale to vlastně neplatí pro balíčky a už vůbec to neplatí pro firmy, které se pohybují na tomto trhu bez jakéhokoliv tedy státního zasahování. Takže jsem skeptický, zda eh, všechny ti, posky, eh, ti předávatele eh, balíčků musí využívat všech těchto služeb a já jsem skeptický, co se týče práv národních regulačních orgánů k regulaci cen za poplatky za tyto um, balíčky. Já vím, že zde je řada balíčků, kteří to, um, řada kolegů, kteří to vnímají pozitivně, ale cílem je, aby v Evropě jsme měli spravedlivější trh, to je jasné. Otázka je, zda v tomto případě máme potřebné um, jaksi pravomoci. U toho článku 6 já osobně mám pochybnosti. U článku 5 Jde o ten eh, přeskum. Já si myslím, že opravdu máme v Evropě problém v tom smyslu, že ty ceny se obrovsky liší. A potom, co se tedy týká taky eh, jejich eh, srovnání, je to trošku komplikované. A co se týče toho přeskumu, nevím, zda se opravdu podaří takto vyvíjet tlak na ceny a clá tarify já mám prostě své pochyby, takže si myslím, že bychom silněji měli poskytovat pobídky ze strany eh, evropské, eh, ze strany evropské úrovně, aby došlo k dobré eh, hospodářské soutěži. Mm, takže to potom určitě samozřejmě ovlivní i ceny. Potom, pokud někdo ty e, ceny neupraví, tak možná potom bychom měli přejít k tomu, co se v angličtině říká naming and shaming, že bychom tady se zaměřili na tyto e, konkrétní dodavatele. A potom, e, co se týče toho evropského trhu, o něj se opravdu musíme starat ale zda nás to opravňuje k tomu, abychom měli kontrolovat i to, co je třeba součástí obchodního tajemství, to si nejsem jistý. Eh, a pochybuji tedy také vlastně o tom, nakolik můžeme ovlivnit to eh, stanovování cen. A já jinak doufám, že naši, eh, naš, naše zpravodajka se stínovými zpravodaji dosáhne dobrého výsledku. Děkuji. Thank you. And I, and I, as a... Děkuji. Jak už jsem řekla, um, trošku jsme přeskupili pořad jednání dnešního odpoledne. Dneska teď máme eh, prostor pro stínového zpravodaje za EKR, eh, e eh, respektive stínové zpravodajky. Já je přečtu, je to písemně. Takže děkuji zpravodajce za práci, kterou odvedla, trošku mi dělá starosti směr, kterým se vydáváme, abychom měli služby, které jsou dostupnější. Eh, navrhuje se zde řada opatření, ale eh, neměli by vytvářet více administrativně zátěže. A také je potřeba na to, aby citlivé informace se nedostaly eh, na veřejnost měli bychom vyškrtnout všechny ty eh, odkazy na ten přeskum ehm, dostupnosti, cenové dostupnosti eh, potom ti eh, univerzální všeobecní poskytovatelé služeb už musí poskytovat všechny tyhle služby. Máme také směrnici o poštovních službách a je ale těžké eh, dosahovat toho všeho v praxi. Takže bychom měli využívat toho, co už máme k dispozici a řádně eh, všechna tato ustanovení potom uplatňovat v praxi a jenom 5 až 10 tarifů v podstatě by eh, prošlo tím testem. Co mi dělá největší starosti, je, že se tady také vyžaduje, aby soukromí poskytovatelé poskytovali ty dostupné ceny a to je úplně vlastně v rozporu s svobodou na hospodářskou soutěž. Takže můj eh, pozměňovací návrh číslo 6 říká, že je zásadně důležité respektovat rámec, eh, evropský rámec pro hospodářskou soutěž. Také jsem pozměňova, eh, předložila pozměňovací návrhy ohledně toho, co je velmi eh, neproporční. Například 173, 174 a 184. V tuto chvíli se snažíme dosáhnout kompromisů a děkuji zpravodajce za eh, veškeré úsilí a také ji žádám o to, aby vzala v potaz eh, veškeré obavy, které zde vyjádřili kolegové. Takže tolik stínová zpravodajka za EKR. A nyní za skupinu ALDE. Didier, ten tady není, tak Denis. Děkuji. Někdy se stane, že máte takový dojem, že je komisní návrh a že nejlepší by bylo ten návrh zamítnout celý. A to z našeho pohledu e, je případ tohoto návrhu. Mě připomínky za EKR a také za EPP už e, to dokazují. Nakolik se to, je to v souladu s lepší regulací, to je opravdu otázkou. My v tuto chvíli tady vlastně sbíráme obrovské množství informací, některé z nich jsou citlivé, potom je dáváme komisi a musíme doufat, že komise v podstatě eh, eh, z toho udělá nějaké výsledky, které povedou k dobrým cenám pro zasílání balíčku do zahraničí. Tady vlastně jde o hodně práce, o hodně byrokracie, o hodně neefektivnosti. Přitom, kdybychom se otočili na eh, normální situaci, tam, kde máme vlastně národní orgány pro dozor nad trhem, pokud ty umožní trhu, aby se vymkl spod kontroly, tak je potom normální, že komise se obrátí na tyto členské státy a řekne, podívejte, je to, eh, vymklo se to spod kontroly, tak eh, proč vaše orgány pro dozor nad trhem něco neudělají? Eh, dá se proti tomu ještě vznést námitka. Vlastně máme návrh na stole, který navrhuje i určitý práh, určitý tak například cenu eh, dodání v eh, tom zemi, v zemi kde, která eh, odesílá balíček a kde to přijímá. Pokud je to tedy ten rozdíl více než 50% mezi těmi dvěma cenami, tak mm, ty orgány dozoru nad trhem musí jednat, ale to je vlastně nejdále, kam můžeme zajít potom je samozřejmě na komisi, pokud se to nenaplní, tak potom zahájit řízení pro porušení eh, právních předpisů vůči tomu příslušnému členskému státu. My ale vlastně tedy nemáme tuhle tu automatickou byrokracii vůči těm, kteří eh, nevyžadují ty eh, neuvěřitelné částky za zasílání valičku. A ona je vlastně velmi těžké tady v této situaci souhlasit s přístupem zpravodaje. Já jsem si to nemohl důkladně přestudovat, protože vlastně poslední pozměňovací návrhy jsem eh, získala až hodinu před eh, mm, před tímto zasedáním, ale určitě bychom měli změnit článek 6 a článek 5, to už zmínili ostatní. Nejlepší by tedy bylo, kdybychom měli eh, jenom velmi úzce zaměřený nástroj, eh, než nějakou rozbujelou byrokracii. Takže eh, naším záměrem je tedy hlasovat buď proti celé zprávě, a hlavně prostě říkám, že ne vždycky, když nám komise něco předloží, tak to nemusíme brát vyloženě jako základnu pro naši práci. Would anybody else like to speak on this? Eh, chce se k tomuto tématu vyjádřit ještě někdo další? Eh, takže ještě jednou má slovo paní Sparavodajka. Eh, děkuji všem za vystoupení a pokud jde o kolegu Švába, mohu říci, že budu usilovat o to, abychom vypracovali kompromis, který bude přijatelný pro všechny E, i když samozřejmě chceme zachovat původní cíl tohoto textu. Spotřebitelé by měli být e, v co nejlepším postavení. E, jinak mohu říci, že důvěrnost je zaručena celou řadou článků a během našeho jednání jsme hovořili o zárukách, které jsou tady, aby se zachovala důvěrnost pro podniky a já doufám, že se to ověří i v praxi. Pokud jde o kolegu De Jonga, mohu říci, že se jedná o trh, kde je celá řada neznámých a nejistot. Slyšela jsem určité obavy ze strany zúčastněných stran a já doufám, že toto bude přinášet něco pozitivního. Zítra budeme mít setkání s stínových zpravodajů a doufám, že naše diskuze bude opravdu konstruktivní. Děkuji. if not, they start. So I'm sorry, I'm just taking it of you because we're running quite ahead of time because it's fantastically... Eh, v tuto chvíli jsme velmi rychlí díky tomu, že jste všichni tak struční a hovoříte k věci. A um, já vám za tu stručnost děkuji. Nyní tady máme další bod. A tady, eh, tady máme další bod fungování uh, franšíz obchodě a teď tady máme eh, zpravodajem je pan Denis de Jong a já tady nevidím ani zástupce komise eh, a v tuto chvíli já tady dávám slovo Denisovi, aby nám eh, řekl něco o kompromisních návrzích. Vy už se toho zhošťujete tři roky, takže děkuji. Mohu vás ujistit, že celé toto téma se objevilo již před mnoha lety a ta zpráva ovšem um, nezahrnuje tak dlouhé období. Měli jsme velmi dobré setkání se stínovými zpravodaji, kde jsme se zabývali kompromisy a myslím, že jsme začali se přibližovat ke společnému vnímání a ta poslední eh, verze vyvolala písemné připomínky stínových zpravodajů z EPP, sociálních demokratů, zelených a EKR. A musím říci, že jejich připomínky jsou v mnoha ohledech velmi užitečné. Nejsem si jist, zda bychom se měli tady zabývat všemi těmi podrobnostmi, kterých je opravdu mnoho, ale připomínky ze strany EPP jsou obecně velmi případné a vhodné, alespoň tak, jak to vnímám já. Ale jsou tady eh, asi tak dvě věci, o kterých bychom ještě si měli vzájemně promluvit, zejména pokud jde o kontaktní body eh, v Evropské komisi, tak aby ta informace přicházela také přímo na komisi o možných eh, Eh, střetech zájmů v rámci odvětví, ale já jsem si jist, že se nám podaří tady nalézt nějaké vhodné řešení. A v tuto chvíli bych navrhoval EPP, že se sejdeme a podíváme se, zda by bylo možné spojit pozměňovací návrhy 4 a 14, které se zabývají elektronickým obchodem, kde se upozorňuje na různé aspekty problémů eh, které se v této oblasti objevují. Možná, že kdybychom spojili tyto dva odstavce, tak by to mohlo vyřešit ten problém i pro EPP. Jedna věc, která by mě vyvolává otazníky, to je eh, tedy závěrečná poznámka, pokud je o připomínky EPP. EPP eh, e tady má problémy s tím obdobím cooling off v těch pěti dnech. Jakmile podepíšete dohodu, eh, tak eh, poskytovatel franšízy a nabyvatel poskytne nabyvateli pět dní, aby se nad tím vším ještě jednou zamyslel. A tady EPP naléhavě žádá, abychom toto vyňali ze zprávy. A mě by zajímalo, proč je to pro EPP tak důležité, protože já si myslím, že to je něco, co by bylo velmi prospěšné, zabránilo by se nedorozumění. A pokud jde o sociální demokraty, také jejich připomínky jsou nesmírně užitečné a konstruktivní a tady se poměrně snadno vyřešit. Až na jednu otázku, kterou musím SND položit, a to je jejich přání mít tady pokyny, pokud je osvědčené postupy. To mi vůbec nevadí. Eh, to je eh, kompromis 11, ale zajímalo by mě, jestli ostatní skupiny by také mohly souhlasit s takovými pokyny eh, vedle to je, toho nevyčerpávajícího seznamu nekalých postupů Eh, v obchodování. Tady mm, to musíme nejprve probrat se stínovými zpravodaji předtím, než se definitivně dohodneme. Myslím si, že toto jsou eh, hlavní věci, ale eh, pak ještě zelení. Sdílím jejich obavy, týká se to kompromisního poznacího návrhu 6. Tam je text, kdy i v některých případech i Eh, jeden nabyvatel eh, francízy může narušit celý eh, systém francízy. Ano, to je pravda, může to tak být. Ehm, někdy se může stát, že vy jako poskytovatel francízy se dostanete do situace, kdy jeden nabyvatel vlastně potom vám pokazí veškerou vaši aktivitu v rámci celé té sítě. Ehm, a Zelení ovšem říkají, eh, že se to nestane příliš často a že to není potřeba zdůrazňovat, ale mě by eh, tedy zajímalo, co si o tom myslíte, zda to tam v tom textu ponechat, ale to je ještě, to, to už je jenom málo, málo bodů, které zbývají k vyřešení. V podstatě ve všech hlavních věcech jsme se velmi přiblížili v našich názorech a my tady budeme eh, ještě jedna se sněmi zpravodaje, pokud možno tento týden, protože pokud se nemýlím, tak hlasovat se o té zprávě bude příští týden. Děkuji. Děkuji, Denisy. Eh, za EPP další řečník. Jiri. Thank you. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem se zájmem vyslechl pana zpravodaje a potvrzuji optimismus z jednání, která probíhala. Chci mu poděkovat za vstřícný průběh jednání a chci konstatovat, že se ve většině bodů blížíme kompromisnímu stanovisku. E, naše stanovisko EPP je, že nepovažujeme harmonizaci práva v oblasti franchisingu za nutnou. Na druhou stranu je otázka e, podnikání, v, v, v, e, užití modelu franchisingu za velmi to podnikání natolik zajímavé a má tak velký potenciál že je dobře že zde na půdě evropského parlamentu probíráme možnosti jak podnikání skrze franchising více do budoucna podpořit. určitě se rádi s panem zpravodajem opět setkáme eh, pan zpravodaj tady zmiňoval body four a fourteen eh, máme tam připravená určitá naše stanoviska nicméně chci zde ještě zopakovat že pro nás je důležité, aby franchising byl vnímán jako smluvní vztah mezi franchisorem a franchisantem který vzniká dobrovolně a je na subjektech smlouvy, aby si dohodli jeho obsah. To je také důvod, proč nesouhlasíme s cooling period, o které zde hovořil pan zpravodaj a jsme připraveni vysvětlit zde proč se domnívám, že takováto perioda by u franchisingu nebyla vhodná. Jak už bylo řečeno pane zpravodajem, jedná se o pětidenní lhůtu, po kterou může ten, kdo podepíše franchising, franchisingovou smlouvu, tak po dobu pěti dnů může bez následku od podepsané smlouvy odstoupit já se osobně domnívám že takováto lhůta není vhodná do smluvního vztahu kdy smluvní vztah podepisují dva podnikatelé dvě podnikatelské e, právnické nebo fyzické osoby. chci říci že například my v české republice jsme podobnou periodu zavedli u smluvního vztahu kde jedna z osob toho smluvního vztahu je nějakým způsobem handicapována například když senior je přesvědčen obchodní firmou aby si zakoupil nákladné zboží a pod vlivem reklamní kampaně osobního setkání firmy s se seniory tak je vyvolán dojem že nákup určitého zboží je natolik výhodný že senior nemaje právnické vzdělání eh, podepíše takovouto smlouvu. tam je logické že je dobré mít určitou lhůtu cooling period kdy zkrátka ta slabší strana takovéhoto smluvního vztahu má prostor si věc promyslet v klidu promyslet a třeba od smlouvy po určitou dobu tady je to pět dní odstoupit ale já říkám pro mě franchising není smluvní vztah silné a slabé strany je to smluvní vztah většinou dvou eh, podnikatelských subjektů a proto taková ta lhůta nám připadá nadbytečná. tím vysvětlím naše stanovisko pro pana zpravodaje pro nás v případě že vnímáme franšízu jako smluvní vztah dvou podnikatelů kteří musí jednat jako profesionálové s ochranou a s mírou řádného hospodáře tak si myslíme, že ta lhůta je nadbytečná. Ale jsme připraveni dál o tom vést debatu. Ale prosím rozlišuji, když do smluvního vztahu vstupuje například senior nebo řekněme nezletilý člověk a když smluvní vztah uzavírá profesionál podnikatel. A to je přesně příběh franšízy. Tam takováto ochrana podle nás není nutná tolik tedy na vysvětlenou pro pana zpravodaje proč si myslíme že toto je nadbytečné. tedy naše stanovisko je takové že eh, cooling period není přímo škodlivá ale je z našeho pohledu nadbytečná ale můžeme samozřejmě o tom vést dále ještě eh, debatu eh, to je asi to základní co jsem chtěl v tuto chvíli říci jsme připraveni dál o celé věci vést debatu. E, naším cílem je aby výsledkem této zprávy byl nelegislativní seznam nelegislativních doporučení pro oblast franchisingu včetně toho že součástí bude seznam e, výčtu nekalých praktik které v oblasti franchisingu mohou e, následovat nebo mohou být realizovány navrhujeme také sjednotit terminologii v článcích one a seventeen tak aby bylo zřejmé že se jedná pouze o jeden dokument který by takto měl vzniknout souhlasíme také s nastavením funkčního mechanismu pro sběr a publikaci informací týkajících se franchisingu tak jak je stanoveno v kompromisu nine a v kompromisu eleven e, navrhujeme ale aby místo spojení důvěrné kontaktní místo byl použit termín již existující kontaktní místo tak aby tato zpráva nevedla ke zvýšeným nákladům na veřejné rozpočty na rozpočet evropské unie a nevedlo to k vytváření eh, řekněme nové kvaziinstituce. Eh, paní zpravodajko to je v zásadě asi vše. já tady shrnuji pro nás je důležité to základní vnímání franchisingu jako smluvního vztahu dvou podnikatelských subjektů z nichž jedna ze stran tohoto vztahu nutně nemusí být, vztahu, eh, nemusí být nutně subjektem slabším a proto není nutné aby veřejná moc ať už evropská unie anebo národní státy jednoho ze subjektů franchisingového vztahu nějakým způsobem více chránily a více mu poskytovaly řekněme, veřejnoprávní podporu a ochranu. Děkuji. Thank you. That's very clear. Um... Děkuji, to bylo velmi jasné. Mark Tarabela tady není, takže nevím, jestli je tady někdo jiný za sociální demokraty, kdo by promluvil. Uh, on je uh, na nějaké jiné schůzi o zadávání veřejných zakázek. A další řečník se k nám přidá ještě dodatečně před koncem rozpravy. Pan Sulík tady není, pan Selimovič. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve stručně poděkovat panu zpravodaji De Jongovi za vynikající práci. A pokud jde o navrhované kompromisní návrhy, mohu eh, s potěšením potvrdit, že skupina ALD může podpořit všechny kompromisy, tak jak byly rozeslány panem zpravodajem. Myslím si, že poslední verze kompromisních návrhů odráží většinu našich obav a proto Většina z nás může tyto kompromisní návrhy podpořit. Plně si samozřejmě uvědomuji, že někteří z mých kolegů přesto ještě mají nějaké připomínky k těm některým eh, zbývajícím podrobnostem, ale já jsem si jist, že se to nějakým způsobem vyřeší ehm, co nejrychleji, tak jak to probíhalo dosud. Eh, opravdu vám blahopřejeme a děkujeme, podporujeme tyto kompromisy. Děkuji. Ještě někdo si žádá slovo? Není tomu tak? Dobře. V tom případě navrhuji, abychom si eh, udělali eh, zprávu do 16.40, až přijde komise, abychom mohli společně diskutovat o veřejných zakázkách a eh, pokud tady ještě nebude pan Tarabela, nebo pokud tady, pokud dojde do té doby, tak může se ještě vyjádřit eh, k francíze. Eh, souhlasíte s tím? Dobře, děkuji.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

Voilà. On va mettre les assistants. 26. 27 27, 27, Thank you.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

So I'm going to restart by asking Mark Tarabella. Takže dovolím si znovu zahájit zasedání a obracím se na Marka Tarabelu. Omlouvám se za mírné spoždění. Prosím, vyjádřit se, se k eh, tomu franšízingu v maloobchodním odvětví jako stínový zpravodaj socialistů a demokratů u zprávy Denise de Jonga. Prosím. Mark, you take the floor. Marku, máte slovo. Ne. Děkuji, paní předsedkyně. No, pokusím se jednoho dne používat hologramy, abych byl na dvou místech současně, ale to bych vlastně musel říkat stejné věci, což by nešlo. Byl jsem eh, s balkánskými poslanci balkánských zemí, eh, kteří chtějí eh, dělat něco s veřejnými zakázkami. Je tady pan Denis de Jong. Eh, no, možná, že bychom si mohli zajít na sklenku a popovídat si o tom spolu. Ale vy jste ještě tady, paní, takže to jste vlastně paní předsedkyně, vy jste třetí a pak je tady ještě Catherine Steeler, takže čtvrtá. Eh, děkuji. Těch 15 kompromisních návrhů jsou, jak se zdá, dosti vyvážené a já um, podporuji většinu těchto kompromisů, eh, ale jak už jsem řekl stínovým zpravodajům a panu zpravodaji, je mi líto, že některé ty věci nejsou dostatečně ambiciózní a neodpovídá to postoju naší skupiny. Na mysli mám například 12 a 14, kde se nezohledňuje odstavec 5 a 121, kde se odráží podstata naší pozice. I když někteří kolegové by si přáli mít černé na bílém popsané vztahy mezi poskytovatelem a nabyvatelem franšízy, ono tam může někdy docházet k nerovnováze a potom je nabyvatel provozovatel franšízy ve slabším postavení a je potřeba ho náležitě chránit. Obecně není tajemstvím, že eh, nabyvatel francízy je v oslabené pozici, jak jsem již uvedl, a velmi často je obětí nekalých postupů a proto je potřeba, aby eh, poskytovatel francízy neustále podporoval nabyvatele během smlouvy eh, a i tak, aby Eh, byly pok- ale tak, aby náklady byly eh, pokryty. Ehm, jak jsem zmínil, ehm, je to samozřejmě velmi specifická problematika. Podporuji většinu pozměňovacích návrhů a doufám, že budeme velmi otevřeně jednat o těchto věcech a v duchu kompromisu, tak jako tomu bylo dosud. Děkuji. Thank you.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 No reaction, all of you. Tedy všichni se mnou stoprocentně souhlasíte, tak to jsem vám velice vděčen. Ano, původně jste měl přesně opačný názor než Evropská strana lidová, ale určitě z toho, co jsem slyšela, vidím, že přece jen se vám podaří to nějak zjednotit. A teď už jsme u legislativního průzkumu a tady jde o e, směrnice o, veřejném, o zadávání veřejných zakázek. Tady máme paní Infant Freiman z DG vnitřní trh. A já se táži, zda zde máme Albe. Oni se snaží sem dojít z Ečka zpět E2, což přece jen je nějaká dálka. A tam ještě máme nějaké návštěvníky. Na něž se čeká, ale v mezidobí udělím slovo komisi. Nejdříve úvodem bych ráda předeslala, že se jedná o pokračování našeho tématu provádění komunitární legislativy, zadávání veřejných zakázek je zcela zásadní, zaslouží si eh, pozornost, tuto výjimečnou pozornost a je to podruhé, co se eh, k tomuto tématu koná. Tato diskuse první byla eh, v Dubnu a pak ještě v listopadu takovéto zasedání, které zkoumá, jak to vypadá a máme příslušné dokumenty k dispozici v rámci Notice to Members a nyní už paní Schreiman má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je to tak. Jsem zde, abych vám poskytla aktuální diskus eh, situace, jak víte, transpoziční lhůta eh, u té směrnice z roku 2014 bylo 18. duben loňského roku. A nyní už uplynul další rok a v současné době 14 členských států dokončilo eh, transpozici u všech tří směrnic, pak pět, Bulharsko, Irsko, eh, Lotyšsko a Slovinsko eh, pouze u dvou směrnic, nikoli u té týkající koncesí a pak devět členských států, Belgie, Estonie, Španělsko, Lotyšsko, Litva, ne, Lucembursko, Rakousko, Portugalsko a Švédsko, které nedokončily provádění žádné z těch eh, směrnic, což samozřejmě není uspokojivé, zejména z pohledu toho, že jsme obohacovali asistenci těmto členských států, spolupracujeme s nimi, jsme jim k dispozici i aktuálně a vše začalo ještě, než mělo být eh, celé, eh, celý bajček přijat. Pokračovalo to průběžně, zejména jsme se s členskými státy angažovali a členské státy byly součástí celého postupu. Rovněž jsme se jich tázali, kde jsou problematická místa. Měli jsme schůzky i se skupinou eh, v rámci komise o zadávání veřejných zakázek 20 dnů schůzí se konalo, kde se hovořilo o potenciálních problémech, vše se vysvětlovalo, hovořilo se o tom, pak proběhly bilaterální zasedání, pak jsme měli korelační tabulky, kde jsme eh, poukázali na rozdíly mezi směrnicemi z roku 2004 a 2014 a pak jsme ještě měli platformu Wiki Online, kde se členské státy mohly dělit eh, doporučenými postupy a tam jsme zodpověděli celou řadu i otázek a to pokračuje. Je pravda, že už v roce 2015 několik členských států signalizovalo, že moho, může nastat spoždění v tom postupu přijímání toho zákonného rámce, ale bohužel celá situace nakonec dopadla mnohem hůře, než se čekalo. A v důsledku těch spoždění máme i politické obtíže. Například někdy docházelo k volebním překážkám, někdy docházelo k opakovaným volbám, v některých případech dokonce nebyla vláda v daném členském státě, ale zdá se, že ty novinky, se kterými přišly nové směrnice v propojení s tím opčním přístupem, co je možné či nutné provádět a co už ne. A nový hospodářský kontext vedlo k turbulencím, k zdlouhavým politickým diskusím a zřejmě i tam je třeba to připsat na vrub, ta spoždění je připsat na vrub tomu. Tak to však nelze pokračovat, proto jsme začali s postupem o porušování a nedostatku Eh, komunikaci už v květnu eh, roku 2015 proti 25 členským státem. A v prosinci loňského roku jsme 21 členským státům rozeslali zdůvodněné stanovisko eh, se zdůvodněním, proč se provinili tedy a nyní se tím zabývá právní služba s tím, že se některé záležitosti předají soudnímu dvoru a i s doporučením finančních eh, sankcí, tedy sledujeme ten, tu chybějící transpozici a situaci a vše pokračuje. Využívání těch možností. Komise v současné době shromažďuje prostřednictvím dotazníku informace o členských států. To bylo rozesláno skupině expertů týkají, zabývající se veřejnými zakázkami. To pokračuje. Na jedné straně jasně z důvodu spoždění stále ještě schází odpovědi od celé řady členských států a některé odpovědi nejsou konečné, protože se zakládají na pouze prozatímních eh, transpozičních opatřeních, takže stále ještě nám schází přehled o tom, eh, kterých obcí se členské státy ujímají a které nemají v úmyslu využít. Teď máme dokument SPD, to je ten dokument týkající se zadání veřejných zakázek. Posledně mm, jsme vás informovali tedy v roce 2015, že máme dokument a máme implementační nařízení, které bylo přijato v roce 2016 a nyní už začala implementace SPD a z důvodu opoštěného přijetí směrnice došlo i ke spoždění vstupu v platnost tohoto a papírová verze i dokumentace mají za úkol podpořit členské státy v té implementační fázi. Máme kromě toho ale ještě i elektronickou verzi, kterou nabízíme toho ESBD. A jedna z důvodů, že se jedná o inovativní záležitost a i to, že se jedná o jednotný přístup, tak máme za úkol přeskoumávat, zkoumat technické databáze a eh, podávat zprávy a tady jsme měli právě povinnost podat zprávu parlamentu a radě do 18. dubna, no tak tady už jsme po té lhůtě, ale přes příští týden, tedy do 18. května, tak učiníme. E, ty zprávy jsme sestavovali tak, že jsme prováděli hloubkový výzkum v členských státech, združeních, e, zainteresovaných stranách, zda je SPD využíváno a tam jsme zjistili, že zkušenosti eh, s tímto přístupem jsou zatím velice omezené. V některých členských státech v podstatě ještě ta záležitost eh, nebyla spuštěna a navíc ještě nám schází odpovědi. Konkrétní situace v některých členských státech nám poukazuje na to, že integrace SPD eh, s databázy, s IT platformami znamená zásadní zjednodušení, což znamená, že se tam vše ubírá správným směrem. Systém například umožňuje automatickou kontrolu s e, tím, zda daný dodavatel splnil kritéria, je způsobili se hlásit a některé členské státy chtějí tuto integraci co nejdříve zprovoznit a má být stave jakoby, jedním ze základů pro další elektronizaci a zavádění e vlády a tak dále. Komise i nadále bude finančně podporovat i elektronizaci SPD i v průběhu letošního roku. SPD bylo zpřístupněno minulý týden a zůstane k dispozici do září slovíčko k vyhodnocování směrnice o nápravných prostředcích. Směrnice je založena na předsedkyně přerušuje. Um, I'd just like to welcome the representative. Ráda bych přivítala představitele národních parlamentů sedmých zemí které jsou kandidáty k přistoupení Albánie, Bosna, Hercegovina, Kosovo, eh, Firom, Černá hora, Srbsko a Turecko. Posaďte se, prosím, u nás a můžete se posadit i v některých předních řadách případně v té zadní řadě a zjistíte, že tlumočení funguje i ve vašem jazyce. Doufám, že toto tlumočení slyšíte. Právě nám komise prezentuje, blížíme se tedy ke konci prezentace ze strany komise o provádění balíčku směrnic týkajících se zadávání veřejných zakázek. Jedná se o směnice, které byly předmětem přeskumu v této sněmovně a tady máme pana kolegu Marka Tarabelu, který jistě, jisto jistě bude mít pro komisi otázky po této prezentaci. A nyní, pokud už všichni našli vhodné místo, z něhož mohou sledovat, zdá se, že sama slyším nějaký divný jazyk ve sluchácích. Um, is something wrong with the translation there? Máme nějaký problém s tlumočením? Um, I think they've rearranged the channels. Is that working now? Zřejmě bude třeba přeladit kanály. Slyšíte? Eh, prosím, naznačte, pokud vám nefunguje tlumočení eh, a pokud funguje, tak to rovněž. Takže zdá se, že vsyčený palec znamená, že vaše tlumočení funguje. Kosovo signalizuje, že oni neslyší. Zdá se, má ještě někdo nějaký problém? Pokud ano, tak na nám, nám zamávejte. Aha, zdá se, že nyní už vše funguje. Výborně. Prosím tedy komisi, aby pokračovala. Děkuji, paní předsedající. Právě jsem hovořila o vyhodnocování směrnice o eh, eh, eh, nápravným prostředcích. Všichni by měli mít přístup k eh, příslušným eh, postupům k napravení situace, pokud je něco špatně v těch řešených zakázkách. V lednu letošního roku komise dokončila vyhodnocení typu REFIT, eh, podala zprávu radě a měli jsme i pracovní dokument založený na skutečných Eh, pozorováních a zdá se, že tato směrnice přispěla k férovosti, transparentnosti, otevřenosti a účinnosti v postupu zadávání veřejných zakázek v členských státech. Vše probíhá tedy lépe a i nadále jsou tyto předpisy relevantní. Rozhodli jsme tedy, že současná podoba je uspokojivá a nebudeme ji nějak korigovat přes tyto pozitivní závěry. Jsme ale identifikovali i určité nedostatky, zejména co se týče jasných formulací v některých ustanoveních a dostupnost údajů týkajících se nápravných eh, opatření v některých členských státech. Abychom s tím něco udělali, tak přicházíme s návrhem takových čtyřkolejních aktivit. Nejdříve vybízíme k výměně doporučených postupů i informací o nápravných opatřeních mezi členskými státy. Aby k tomu mohlo docházet, máme takovou síť prvoinstančních orgánů pro řešení problému a tam ta síť už započala svou práci. Za druhé, členské státy mají možnost u problému přijít s určitými vodítky či pokyny, aby byly, byla některá ustanovení lépe pochopena, aby bylo zaručeno, že ustanovení fungují i v praxi. Za třetí spolupracujeme s členskými státy při zvyšování transparentnosti týkající se výkonnosti národních eh, protějšků a objektivní indikátory, například náklady, délka revizního kontrolního postupu budou sledovány a to budeme i zveřejňovat ehm, v těch eh, platformách týkající jednotného trhu a budeme sami vše monitorovat a zahájíme i řízení o porušení, pokud to bude vhodné. Závěrem bych se ráda zhostila této příležitosti a informovala vás o balíčku týkající se eh, veřejných zakázek. Víte, že paní komisařka Běňkovská to už oznámila, že do září takovýto balíček bude zveřejněn. Tam nebudou žádné legislativní návrhy, ale spíše strategie komise po zbytek volebního období a více strategický přístup k veřejným zakázkám, abychom se vypořádali se sociálními změnami 21. století, například inovativní přístup, ozelenění a tak dále. Zároveň přijdeme s partnerským přístupem vůči všem zainteresovaným stranám, abychom se ujistili, že veřejné zakázky a jejich zadávání je modernizováno i v praxi a e, pomůžeme určitými nástroji. Například v balíčku bude e, doporučení členským státům k profesionalizaci e, těchto postupů a některé iniciativy s těmi už se počítá ve strategii pro společný jednotný trh, například dobrovolná analýza ex ante ale vše se má týkat profesionalizace, modernizace a partnerského přístupu spolupráce s členskými státy, tak aby vše bylo opravdu strategicky promyšlené a zároveň prospívalo i dodavatelům, kteří se o ně chtějí ucházet. Ráda zodpovím jakékoliv otázky. Děkuji, říká předsedající. Jsem velmi ráda. Mark Talabela bude mít možnost stázat se jako první a potom dále a já předávám předsednické roli kolegovi Steinerovi. Over to you, Mark. Thank you. Marko, máte slovo. Madame la Présidente, merci. Paní předsedkyně, děkujeme komisi za vysvětlení pokud jde o transpozici. A já jsem překvapen, že tolik zemí z 28 to plně transponovalo, protože e, jsou tady tři roky po začátku e, po, po, tedy době, po okamžiku, kdy měla začít transpozice. na federální úrovni v Belgii před rokem eh, odhlasovali transpozici, ale v Belgii zatím transpozice plně neproběhla, eh, nebo nenalézají se aspoň tady v té tabulce. Já bych chtěl vědět, jaké jsou obecné trendy v členských státech, pokud jde o národní alternativy, pro které se rozhodli a proč se tak rozhodli. Například hlavní kritéria pro přidělení zakázky, eh, tam se hodně hovořilo o ekonomicky nejvýhodnější nabídce. My jsme se velmi zasazovali o to, abychom odstranili tu nejnižší cenu. A, eh, a ve, v Belgii to transponovali špatně. Um, pokud jde o kontrolu příliš nízkých nabídek, jaká kontrola, eh, kde by se mm, řešilo, proč jsou nenormálně nízké, neobvykle nízké. Potom pokud jde eh, o článek 85 a 86 směrnice 2014-25 eh, se týkají reciprocity a mě by zajímalo, jak to s tím vypadá, protože různé zdroje informují o tom, že pokud je o veřejné zakázky, Hmm, třeba ta zakázka ještě není ani hotová, třeba pokud jde o železniční eh, trať mezi Bělehradem a Budapeští. A, a eh, tady je možnost, že by to mohlo být zadáno čínským provozovatelům nebo čínským subjektům. Mě by zajímalo, jestli pan Orbán je informován o tom, že maďarští uh, producenti, podnikatelé, pracovníci se vrhnou do Maďarska a mě by zajímalo, jestli orgány eh, zkoumají, zda to, jak se tam probíhají ty práce, eh, je, zda to, za to odpovídá evropským směrnicím. Myslím si, že to je naprosto zásadní a zajímalo by mě, zda komise uh, Eh, již byla informována a analyzuje tyto fakta, nebo je proaktivní, pokud je o tento, pří, tento konkrétní případ, protože na evropské úrovni um, se tím chceme zabývat a eh, pokud jde o velké stavební zakázky, jako je například Čína nebo USA, neotevírají své trhy ehm, a velký podíl HDP jsou právě veřejné zakázky a ve Spojených státech tam právě mají zákon, který odmítá vstup zahraničních investorů tímto způsobem. Pokud jde o ten jednotný dokument veřejných zakázek, evropský, vy jste to zmínil, je to citlivé, citlivý dokument, ten nástroj byl vytvořen proto, aby se postup zjednodušil, ale rada si prosadila možná bohužel to, že elektronický postup bude eh, odložen a bude to podle harmonogramu rady. Evropský parlament a komise byly ambicioznější, takže my jsme si mysleli, že tento jednotný dokument eh, tedy eh, bude vytvořen. Je to podle mě pokrok, pokud je o postupy. Mě by zajímalo, jak to s tím teď vypadá, jak zda se to posunulo vpřed, zda už se to v některých členských státech Eh, provádí, nebo jestli jsou tady některé země, které eh, mají spoždění, pokud jde o tento jednotný dokument a o eh, ten cíl, který si přejeme, a to je zjednodušení na evropské úrovni. A tím jsem položil všechny otázky, které jsem položit chtěl. Děkuji. Děkuji našemu zpravodaji, panu Tarabelovi. Já hned předám slovo komisi, aby zodpověděla. Prosím, máte slovo. Děkuji. Co se týče implementace v Belgii, Belgie nepřijala implementující eh, nařízení, takže z tohoto důvodu jsme neobdrželi žádné notifikace. A Belgie tedy patří ke skupině zemí, které netransponovaly žádnou z těch tří směrnic. Co se týče využívání eh, možností nebo obcí ze strany členských státí, států, ještě je příliš brzo na to, abychom eh, z toho vyvozovali nějaké závěry, protože řada zemí prostě netransponovala. Ale z toho, co teď víme, eh, země využívají flexibilitu, kterou jim směrnice poskytuje naplno. To je něco, co jsme tedy očekávali neexistuje povinnost využívat specifická kritéria pro zadávání. Ono je to zatím tedy na možnostech členských zemí využívat kritérium nejlepší ceny, nejlepší nabídky. Ale jak říkám, máme zatím pouze omezený feedback, omezené transponování ze strany členských zemí, takže eh, prostě nemáme eh, dostatečný, nemáme ještě kompletní obrázek. Ono tady prostě šlo o zjednodušení, o to, aby eh, takzvaný e-government, tedy elektronické formy zprávy, byly co nejefektivnější. Ale zatím jsme tedy ještě plně nedosáhli tohoto cíle. Děkuji komisi. Nyní eh, Mark si ještě před k tomu něco říct, prosím. Mě by zajímalo, jestli komise vyšetřuje řádnost zakázek, které E, jsou přiděleny čínskému podniku, pokud jde o železniční trať mezi Budapeští a Bělhradem? Tomu se věnujeme. A to je vše, co v tuto chvíli mohu říci. Jsme si toho vědomi a e, zabýváme se tím. Takže přejdeme k dalším kolegům. Dito, přeješ si něco říct? Pan Zoltes Sola de Jong. Pokud chcete, dostanete prostor. Pan Zoltes, prosím. Nevím, jestli tohle je nejvhodnější eh, chvíle, ale rád bych položil otázku komisi eh, na systém náprav v zemích Evropské unie. Překontrolovali jste, zda tento systém náprav v členských zemích je v souladu se směrnicí o nápravách, protože eh, v některých zemích je problém, že tam není dost efektivní právní ochrana, protože tam vlastně eh, by mohlo dojít tedy k problematické situaci ze strany právní ochrany. Já jsem ze Slovenska, my v tuto chvíli měníme legislativu v této oblasti. A mě by tedy zajímalo, nejenom jak to působí v rámci samotné této směrnice, ale jak se to vlastně porovnává mezi zeměmi, jestli v jednotlivých zemích se tomu věnuje vždycky nejvyšší soud jako zodpovědný soud nebo jiné soudy, správní soudy. A A když třeba někdo předloží nabídku Eh, nebo žádost o eh, přeskum, může to tedy být eh, komplikované. Takže by mě zajímalo, jak to tedy je. Situaci ve Slovensku právě analyzujeme. Jak říkáte, situace se opravdu liší mezi jednotlivými zeměmi my jsme měli i zasedání ze zástupci právě těchto orgánů pro nápravu v eh, jednotlivých členských zemích a eh, toto zasedání ukázalo ty obrovské rozdíly. My se tedy eh, této otázce věnujeme a v tuto chvíli je to ale opravdu komplikované. Snažíme se dosáhnout tedy toho, aby ta právní ochrana byla nastavena řádně ve všech členských zemích. Vysvětlím. Já jsem byl pět let členem toho orgánu pro národní přeskum a doporučil jsem vládě, že není dobré mít pouze jeden orgán, který potom poskytne konečné rozhodnutí protože dříve nebo později i v tomto místě mohou eh, začít padat subjektivní rozhodnutí, takže potřebujeme ještě nějaký vyšší orgán, který to bude kontrolovat. Já jsem toto doporučoval vlastně ještě v minulém století, když to takhle řeknu. A teď po 20 letech už je opravdu na čase, abychom měli ku příkladu nejvyšší soud, který za to bude zodpovídat, který tedy bude zodpovídat za to konečné rozhodnutí. Říkám, že tedy není, nestačí, abychom měli pouze jeden orgán, který o tom rozhoduje, to znamená vlastně jenom mm, jednu rovinu rozhodování. E, souhlasím s tím, že je potřeba, aby to bylo efektivní, aby to bylo kontrolováno, ale prostě zabýváme se 28 členskými zeměmi Zabýváme se každou z nich jednotlivě, abychom zajistili, že <clears throat> jsou eh, efektivně nastaveny tyto kontroly. Eh, vidím, že tomu opravdu rozumíte, tak možná se na vás obrátíme eh, o radu. Jak říkám, sám jsem působil v takovémto orgánu a jenom doufám, že už nebudeme čekat dalších 20 let. A nyní předám slovo Dytě, prosím. Děkuji. Já nejsem takový odborník jako kolega, ale určitě všichni chceme, aby školy, nemocnice byly inovativní, eh, přizpůsobovaly se novým výzvám společnosti. Takže mě zajímá otázka implementace článku 31 o inovativním partnerství. Nakolik už je to implementováno ze strany členských zemí? A druhá otázka, respektive spíše vyjádření eh, starosti. Stále více vidíme, že máme požadavky um, na eh, lokalizace dat a ty jsou tedy součástí eh, zadávacích podmínek a mě by zajímalo, jestli je to v souladu se změním směrnice. Mě to opravdu dělá starosti. Děkuji, Dytě. Na to, že nejste odbornicí, tak eh, jste položila velmi detailní otázky, takže se obeznámena se směrnicí velmi dobře. Eh, jak jsem říkala, eh, my teď překontrolováváme implementaci, ale ještě nemáme všechny výsledky, takže je pro mě těžké eh, odpovědět úplně konkrétně. Mm, v té nové směrnici Jde samozřejmě o to, aby zadávání zakázek bylo nasměrováno ekologicky a inovativně. A určitě tedy je to něco, co chceme, aby se e, ustanovilo v členských zemích e, vydáváme zdroje na to, abychom pomohli členským státům dosáhnout tohoto cíle. A navíc E, vlastně chceme takto spolupracovat i s těmi zadávajícími orgány. Ale co se týče transponování článku 31, obrátím se na kolegy, možná mohou doplnit. Ve směrnici není možnost neimplementovat všechny ty postupy. To znamená, e, to tedy platí i pro ten inovativní postup, který tedy implementován být musí. A my tedy kontrolujeme nejenom zda členské státy to implementují, ale zda také e, ta implementace je správná. Já vím, že to je součástí eh, celé směrnice, ale já jsem si říkala, jestli třeba nemáte nějaké nejlepší příklady eh, osvědčených postupů a podobně. Protože přece jenom je to jeden z klíčových cílů. A eh, druhá otázka se týkala těch požadavků takzvaných data localization – Mě by zajímalo, jestli si tedy myslíte, že to je v souladu s novou směrnicí, že se to na řadě míst vyžaduje. Já se teď přesně nejsem jistá, eh, co tím myslíte. Eh, toto je eh, vlastně často podmínkou těch tendrů, že ta, eh, že ta data by měla být umístěna v jednom z členských států. A to vlastně naprosto popírá pravidla digitálního eh, vnitřního trhu. To si budeme muset překontrolovat. Teď vlastně jde spíše o otázku eh, kompletnost, eh, eh, dokončení toho transponování, to, že tedy je to plně implementováno a je příliš brzy na to, abychom tedy poskytli příklady těch osvědčených postupů, nějakých nejlepších postupů. Pan Soltes a potom zase pan Tarabela. Takový, takové, takový návrh do příštího desetiletí, by stalo za to, kdyby komise pomohla pochopit členským zemím nejenom tedy implementovat, jak se implementuje, ale jak se to využívá i v praxi. Například to partnerství pro inovaci umíte si představit, jak je těžké to udělat, pokud nemáte vůbec žádnou představu o tom, co s tím? Takže já nevím, třeba by se tam dal využívat nějaký dialog nebo nějaký takovýto přístup. Protože prostě eh, ty orgány potřebují nějaká vodítka, potřebují eh, příklady osvědčené praxe. Nejenom pro ty postupy, ale i pro výsledky. Tady vlastně jde tedy o otázku také kreativity. Pan Tarabela? Jedné konkrétní věci. Je to něco, co mi leželo velmi na srdci během vyjednávání a tam eh, šlo o devatele. Já už si nepamatuji na číslo článku, ale v parlamentu a v radě jsme ve směrnici to chtěli lépe ošetřit, tak aby to bylo transparentnější eh, pro tu první eh, fázi subdodavatelů. A potom členské státy, že mohou zajít ještě dále. Měli jsme tam Member States, May a zároveň jsme vyžadovali nebo někde to zachází ještě dále a chtějí celý ten řetězec objasnit, ale Belgie, jak vím, to nevyužila tu možnost. Je komise schopná podat informace o tom, jestli jiné členské státy využily tuto možnost eh, mít větší přehled o celém eh, řetězi a nejenom o, té, o tom prvním stupni toho řetězce subdodavatelů. I'll hand over to the Commission. Okay. Maybe uh, coming back on the professionalization, I think actually... Eh, my opravdu, eh, co se týče té profesionalizace, děláme opravdu hodně. Snažíme se pomáhat eh, státním zaměstnancům členských zemím, aby, aby pochopili, jak, jak vlastně na to. co se tedy týče těch, toho inovativního zadávání veřejných zakázek. My jsme před pár dny byli na Slovensku, kde přišly všechny ty zadávací orgány na eh, workshop a eh, tam jsme tedy vlastně vedli tento eh, dialog. A to je součástí toho balíčku profesionalizace, který máme nastaven, abychom pomohli tedy lidem, kteří na tom pracují, aby to dělali dobře. Snažíme se takto pokrýt celý hodnotový řetězec, protože ono nestačí, aby ty zadávající orgány věděly, jak na to, pokud třeba auditoři pořád ještě trvají na tom, aby jedinou, jediným hlavním kritériem byla nejnižší cena. Takže je opravdu potřeba pokryt celý tenhle ten hodnotový řetězec eh, v dané oblasti, aby začali přistupovat k těm otázkám jaksi moderně. A co se týče eh, otázky subdodavatelů, zatím zase jsme zaznamenali takovou směsici přístupů, ale jak říkám, nemáme ještě celý eh, představu o celé mm, obrázku. Prostě ještě jsme si neudělali závěreč, nějaké závěry pan Soltes úplně ehm, velmi stručně. Na, opravdu jenom stručně chci říct, že s vámi naprosto souhlasím. A myslím si, že je na čase, abychom hm, spolupracovali i e, co se týče účetního dvora, parlamentu, komise, abychom vytvořili nový přístup i v e, schválování rozpočtu abychom vlastně uplatňovali ty zásady eh, rozpočtu, který je zaměřen na výsledky. A samozřejmě připomínám tedy úspornost a také efektivnost. Eh, ono taky probíhá eh, hodně diskuse. Mm, vlastně teď na to odkazoval pan Tarabela už o čem se hovořilo v parlamentu dříve. A je fakt, že řada členských států, nebo je velmi málo členských států, které to kompletně implementovaly. Takže možná bychom eh, mohli přesvědčit členské státy, aby ve chvíli, kdy se na něčem dohodnou, aby eh, ve chvíli, kdy třeba tento výbor také na něčem tak tvrdě pracoval v během minulého mandátu parlamentu, by opravdu stálo za to to v praxi uplatňovat. A to je obrovská výzva. Já chtěl zapytat, že... Já bych se rád eh, zeptal svým způsobem eh, na trochu jiné téma. A mimochodem jsem přesto přesvědčen, že vlastně navazuje na ten hlavní motiv. Samozřejmě, že není ku prospěchu věci, že po tak dlouhém období stále ještě máme tak malou skupinku států, které tuto směrnici provádějí. Ale zavádění do státní legislativy ustanovení té směrnice, čili to, zda plníme svou povinnost v legislativním smyslu, to je jedna věc. Druhá věc je, zda tím dosahujeme kýženého cíle, protože tu legislativu nezavádíme samoučelně, ale naopak pouze, abychom se dobrali lepších výstupů. Ono je to obtížné, samozřejmě z pohledu komise. Na druhé straně tam má určité právo jakoby se angažovat s tím členským státem. Ale otázka moje spočívá v tom, zkoumáte, zda to, jak je ta směrnice transponována, je ku prospěchu efektivního využívání prostředků, finančních prostředků ve prospěch občanů. Totiž zadávání veřejných zakázek figuruje eh, jako velice významná rozpočtová položka v mnoha členských státech. To jsou stovky milionů eur a často i to spolufinancování z Unie je rovněž velice významné. A pokud se těch prostředků nevyužívá účelně a správně, tak se to vlastně mm, mm, jakoby háže dostoupit ty peníze. Takže otázka zní, zda nezávisle od odvětví, se těch peněz využívá správně. Když hovoříme například o tom principu nejnižší ceny. I to je určitá praktika. Ono to není vlastně legislativní vada, ono je to spíše patologie, špatná praxe a toho důvodu ta idea toho, že se nám podaří mm, tu veřejnou zakázku vyřešit levně, tak naopak vede k obrovskému plítvání peněz, protože za to dostaneme pouze sice levný, ale nekvalitní výsledek. Tedy Snažíme se samozřejmě dosahovat mnoha cílů, když zavádíme nohovou legislativu, ale efektivita toho, jak hospodaříme s finančními prostředky, zde musí být nadřízený princip, protože pokud si neporadíme s tou praktikou toho, jak v praxi funguje ta takzvaná nejnižší cena a povinnost řízdit se nejnižší cenou, tak to nikam nepovede a mě by zajímalo, zda se komise vůbec o tuto záležitost zajímá. Before I bring in the commission, in this commission my jsme na tomto výboru velmi intenzivně diskutovali o ekonomicky nejvýhodnější zakázce a, a um, pokud jde o statistiky, tak evropské zakázky představují 14 HDP, což jsou 3 miliardy euro. A teď předávám slovo komisi, aby odpověděla na to, co tady zaznělo. Well, my samozřejmě nejsme eh, národním auditorským orgánem, abychom sledovali, jak se vynakládají národně prostředky. My ty věci řešíme z jiného úhlu. Celá ta myšlenka eh, je využívat prostředky daňových poplatníků lepším, udržitelnějším způsobem, abychom vyřešili eh, problémy, které v současnosti máme. A pokud jde o ten odklon eh, od nejnižší ceny zakázky, eh, využitím různých kritérií, které umožňují ubírat se jiným směrem, tak to je to, jak dosáhnout toho cíle. A já se vrátím k té profesionalizaci, tedy je třeba vzdělávat lidi, eh, kteří vytváří zakázkovou specifikaci eh, a kteří jsou pověřeni celým tím procesem. Ty musíme vyškolit, aby to pojali lépe. Samozřejmě, že to nejde ze, den, ze dne na den, protože to takto probíhalo již dlouho, ale my teď potřebujeme pomoci těmto státním zaměstnancům, aby se přizpůsobili, eh, aby změnili ten přístup a samozřejmě nemůžeme k tomu donutit na úrovni členských států, nemůžeme eh, je donutit, aby aplikovali tu směrnici tak, jak my si to představujeme, ale Eh, ta myšlenka efektivně vynakládat prostředky je tou myšlenkou, která vlastně Eh, vůbec vedla ke zrodu této směrnice a k jejímu utvoření a Evropský parlament tady velmi napomáhal. Samozřejmě, eh, že my se díváme v jiných souvislostech na vynakládání prostředků. Máme tady Evropský semestr a to je úspěšný způsob. Eh, tady jsme sledovali Španělsko, kde vlastně také zlepšovali postupy zadávání veřejných zakázek tak, aby se lépe hospodařilo s prostředky. A tady ehm, byl velký eh, nedostatek v tom, jak to fungovalo a my jsme využili ten nástroj, abychom to napravili. A Tady se vrátím k tomu národnímu účetnímu dvoru eh, nebo k evropskému, eh, kde vlastně oni eh, zase na to nahlížejí jinak. Takže ono je to velmi mnohavrství přístup, který musíme mít, abychom dospěli k tomu konečnému účelu, tedy vynakládat lépe prostředky daňových poplatníků. Máme tady různé nástroje, Ehm, aby abychom tady mohli hodnotit, eh, zda každé euro daňových poplatníků eh, bylo vynaloženo. Ale to není v našich eh, možnostech. Ale snažíme se tady nalézt jiné nástroje, kterými chceme na pomoci tomuto účelu. Chceme například poskytovat školení těm příslušným pracovníkům a v Paříži 2. června bude konference, tu jsme se organizovali společně s OECD, právě proto, abychom e, kráčeli tímto směrem, tedy abychom e, se podívali na to, jak vylepšit, zprofesionalizovat a zmodernizovat e, systém zadávání veřejných zakázek, tak, abychom opravdu lépe vynakládali veřejné prostředky. Takže vás eh, velmi zveme na tuto konferenci, protože tam bude mnoho odborníků, mnoho odborných poznatků tam zazní v této oblasti. Nevidím, že by se hlásil někdo další, kdo ještě nehovořil, takže bych chtěla poděkovat komisi. Samozřejmě, že se k tomu ještě vrátíme, protože to je pro náš výbor velmi důležité, co se tady bude dít v oblasti zadávání veřejných zakázek a samozřejmě jsou tady postupy pro porušení proti některým členským státům a tam chceme k tomu mít aktuální informace a my vás tady jistě opět někdy uvítáme, doufejme s dalšími informacemi a pokud nemá nikdo žádné připomínky, můžeme eh, ukončit tuto schůzi a zítra budeme eh, pokračovat v 9 hodin. Paní předsedkyně, děkuji všem, včetně tlumočníků. Děkuji.